Okay. Cari colleghi, prima di procedere... Vážené kolegyně a kolegové, než budeme hlasovat, předávám ještě slovo panu Brandbrnovi. Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Doufám, že budu slyšet Zajímalo by mě, jestli byste mi mohla poradit, paní předsedkyně, kdy budou učiněny kroky v tomto parlamentu, aby se zabránilo tomu, že poslanci musí neustále běhat mezi plenárkou a svými kancelářemi a neustále je napadají lidé, kteří se snaží jim strčit do rukou papíry a přesvědčit, aby něco eh, podepsali. Vypadá to spíše jak nějaké studentské odbory než parlament a myslím si, že by bylo třeba, aby to někdo zastavil. Grazie, onorevole. Děkuji vám, pane Bradburne, za tuto informaci a vaše slova eh, budeme předáme kvestorům, aby mohli přijmout patřičná opatření. Než budeme ještě hlasovat, mám zde několik sdělení. Především příslušný výbor opravil text schválený eh, parlamentem ohledně stanoviska Evropského parlamentu, který stanoví harmonizované podmínky pro obchodování eh, se eh, stavebními produkty podle 216 eh, lomeno 4 jednacího řádu. Tato oprava je schválená, pokud do 48 8 hodin alespoň 40 poslanců nebo politická skupina toto nebude žádat o hlasování. Druhé eh, sdělení opět podle článku 211.3 Výbor pro ústavní záležitosti navrhuje následující interpretaci článku 56 a 50. 56. Eh, po vrácení do výboru na základě článku 56.3 Příslušný výbor, než rozhodne o daném postupu, musí umožnit přidruženému výboru podle článku 50, aby provedl eh, patřičné postupy, které náleží do jeho výhradních kompetencí, jako je volba pozměňovacích návrhů, které je třeba opětovně předložit Evropskému parlamentu. Lhůty Eh, plynou eh, od podání těchto žádostí, ať písemně či eh, ústně ve výboru. A pak je na parlamentu, kdy dojde k přeskoumání celého postupu interpretace článku 50. Rozhodnutí konference předsedů o aplikaci postupů s přidruženými výbory se vztahuje na veškeré části patřičného postupu a příslušný výbor vykonává e, své e, vlastní úkoly, přitom musí je respektovat e, práva přidružených výborů, zejména loajální spolupráci na harmonogramu a na stanovení pozměňovacích návrhů, které jsou předkládány plenárnímu zasedání. Pokud by příslušný výbor neuznával práva Eh, přidružených výborů, eh, tak zůstanou eh, rozhodnutí příslušného výboru platná, nicméně přidružený výbor může na plenárním zasedání znovu předložit své pozměňovací návrhy na plenárním zasedání. Pokud toto nebude nikdo rozporovat, tak až do, zí, do zítřka, tak tento text eh, bude eh, schválen. A eh, pokud tomu nedojde, tak zpráva paní Matěje bude stažena. A nyní budeme hlasovat podle zjednodušeného postupu ohledně zprávy paní Žoli o změně dohody mezi ES a Jihoafrickou republikou obchodu o rozvoji a spolupráci. Budeme hlasovat jmenovitě, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Tato zpráva je schválena. Na pořadu jednání podle stejného postupu budeme hlasovat o zprávě paní Kopa. Jedná se o dohodu mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. Budeme hlasovat o této zprávě, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Pan Hart žádá slovo. Já se omlouvám, moje um, stanička nefunguje, prosím vás, mohli byste mi sem poslat techniky? Prego l'onorevole Cofferati. Prosím, pane Kofráty. Mám ten týž problém, nefunguje mi hlasovací zařízení. Zaregistrujte prosím můj hlasování. Předsedající, eh, technické